Mes chers collègues, bonjour. Vážení kolegové, dobrý den. Budeme pokračovat v práci. Přijetí pořadu jednání. Návrh pořadu jednání může být přijat, pokud nebudou námitky. Zápis za zasedání 21. a 22. ledna 2019 může být schválen, pokud nejsou námitky. Sdělení předsedkyně, máte štěstí, dneska nic nemáme. A můžeme okamžitě zahájit bod, který se týká Tourism Task Force, vážení kolegové. Blíží se volby a my musíme začít hovořit o bilanci, ale také o perspektivách, které na nás čekají v budoucnosti, především v budoucnosti cestovního ruchu. A proto dnes máme poslední výměnu názorů pracovní skupiny pro cestovní ruch dopravního výboru. Chceme diskutovat o pěti hlavních e, úspěších evropské politiky cestovního ruchu v pěti posledních letech a chceme se trochu podívat do budoucna. Cestovní ruch je v současné době plně součástí politiky Evropské unie. Stačí jen připomenout konání konference na vysoké úrovni o cestovním ruchu v roce 2017 v Evropském parlamentu při příležitosti Mezinárodního dne cestovního ruchu. Kromě toho v listopadu 2018 plenární zasedání požádalo, aby byla vyčleněna rozpočtová položka na cestovní ruch v příštím víceletém finančním rámci. Náš výbor na tom také pracuje. Dnes zde vítám následující panelisty. Paní Anna Atanasopulu, Děkuji za to, že jste přišla mezi nás. Eh, jste ředitelkou oddělení pro cestovní ruch, eh, nová a kreativní průmyslová odvětví na generálním ředitelství GROW Evropské komise. Dále je zde pan Eduardo Santander. Vy jste výkonným ředitelem European Travel Commission, ETC. I vás zde vítáme na našem výboru. Naši hosté přednesou krátkou prezentaci na toto téma, které je tak důležité pro náš výbor na téma cestovního ruchu. A ráda bych vám připomněla, vážení hosté, že máte pouze sedm minut každý z vás na svou prezentaci. A potom samozřejmě zahájíme rozpravu s poslanci, kteří vám budou moci klást otázky. Ale ze všeho nejdříve bych ráda dala slovo místopředsedovi našeho výboru a předsedovi pracovní skupiny pro cestovní ruch, a to je pan Ujeli, který nám velmi konkrétně představí posledních pět let. Takže máte slovo na 10 minut. Köszönöm szépen, elnök Děkuji, paní předsedkyně. Vážená Anno, Vážený Eduardo, já vás oba vítám. Vy jste našimi stálými partnery. Vítám zde také zástupce profesních organizací a dalších zúčastněných stran, kteří jsou zde dnes s námi. Když jsem se připravoval na naše poslední zasedání pracovní skupiny, tak jsem se trochu ohlédl zpět, abych se podíval na to, co se stalo v uplynulých eh, pěti letech a měl jsem z toho radost. Podíval jsem se na to, co udělal Evropský parlament na poli cestovního ruchu. A pohovořím o dvou kapitolách. Výbor TRAN přispěl k legislativní práci Evropského parlamentu. Aby se to tedy stalo součástí běžných parlamentních činností, je třeba zdůraznit, že cestovní ruch to není téma, kvůli kterému bychom se scházeli každý týden, abychom hovořili o legislativě, ale už v průběhu tohoto mandátu jsme se několikrát vyjádřili ať už se jedná o balíček eh, pro víza nebo o jiné aspekty, jako je třeba ekonomika založená na spolupráci, rybolov a tak dále. Takže v celé řadě oblastí je do toho náš výbor zapojen a připo- nebo přispěl svými aktivitami Největším nebo nejvýznamnějším produktem tohoto cyklu je zpráva de Monte Monteiro o výzvách turismu, cestovního ruchu. A já děkuji kolegům za jejich práci. skutečný výsledek. To není výsledek, který je vyprodukován tady v naší parlamentní práci, ale spíše se jedná o výsledky naší lobistické činnosti, abych tak řekl. Co jsme udělali v posledních pěti letech? Proběhlo pět výměn názorů na úrovni ministrů, pět neformálních rad, které zorganizovalo buď předsednictví rady, a kde byl výbor pro dopravu velmi dobře zastoupen. Několikrát jsme se setkali s komisařem pověřeným cestovním ruchem a novinka, dosud nevýdaná, je to, že jsme navázali strategickou spolupráci s generálním tajemníkem Světové organizace pro cestovní ruch, se zástupci BTC z iniciativy našeho výboru. Předseda parlamentu uzavřel dohody, jsou to dohody, které dobře vyjadřují to, že parlament na sebe bere zodpovědnost v oblasti cestovního ruchu a odvětví na to velmi dobře reaguje. Prohloubili jsme také své kontakty s výborem regionů. Pokud je o cestovní ruch, uspořádali jsme několik eh, akcí, kterých se zúčastnili naši kolegové z národních parlamentů a také zástupci výboru regionů. Také jsme vyjádřili stanovisko k několika zprávám výboru regionu. 11 milionů eur bylo vynaloženo na pilotní projekty a další iniciativy zaměřené na cestovní ruch. Bylo také spuštěno několik programů z iniciativy našich kolegů v tomto výboru. Evropská komise mi potvrdila, že v uplynulých eh, cyklech nebyla nikdy vynaložena takováto částka na cestovní ruch v oblasti pilotních projektů. Paní předsedkyně, také informovala o našem úspěchu, kterého jsme dosáhli na podzim, že tedy byla vytvořena rozpočtová položka pro cestovní ruch. Parlament eh, uspořádal velkou akci za účasti svého předsedy. Jedná se o Den cestovního ruchu konferenci na vysoké úrovni o cestovním ruchu u příležitosti Mezinárodního dne cestovního ruchu. A tady v parlamentu byla zahájena celá sezona, celé období věnované cestovnímu ruchu. Abych doplnil informace tak bych ještě rád zdůraznil, že pro mě jsou nejdůležitější každodenní kontakty, které byly navázány s profesními organizacemi v oblasti cestovního ruchu. Zástupci Evropské komise a generální tajemník ETC Eduardo Santander – se účastní našeho dnešního zasedání, stejně jako Adam Bodor a další z oblasti cestovního ruchu. Vytyčili jsme si cíl přijmout eh, jakýsi společný manifest různých institucí a organizací. A to by byl ten největší výsledek tohoto cyklu. to, že jsme schopni společně vypracovat takovýto dokument, je největší úspěch. Důležitější než veškerá legislativa. A nejde o to, že jsme vyprodukovali nějaký dokument, nějaký kus papíru, ale o to, že je to výsledek každodenní spolupráce, každodenních konzultací se zástupci různých organizací, různých zúčastněných stran. I v budoucnosti budeme muset nadále spolupracovat se zástupci tohoto odvětví. Já jsem zastupoval výbor TRAN na 35 různých akcích mimo Brusel a Uspořádali jsme v Bruselu přes 200 akcí. Děkuji vám všem za tuto spolupráci. A připomínám, naše díky UNWTO a také panu generálnímu tajemníkovi Po 26. květnu bych rád pokračoval v práci poslance a také bych rád pokračoval v naší spolupráci. Děkuji, takže teď víme, že jste kandidát. A nyní mm, vyslechneme naše experty. Paní Atanasopulu, máte slovo na sedm minut. Předám vám mikrofon. Děkuji, paní předsedkyně místo předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení přátelé. Během, eh, nebo vzhledem k horizontální povaze, eh, celá řada evropských politik je relevantní pro mm, turismus. Je to jednotný trh, digitální trh, průmyslová, kohezní eh, politika na spotřebitele, vízová politika, zdanění a další. Z těchto důvodů v Evropské komisi pracujeme na to, aby zájmy um, sektoru cestovního ruchu byly mainstreamovány, aby existovala komplementarita na evropské úrovni. To znamená, evropská politika pro cest, cestovního ruchu je součástí integrovaného přístupu. Za posledních pět let Evropská komise mm, podala různé návrhy. Tento výbor řadu z nich zpracovával a také jsme navrhli mobilizaci různých fondů důležitých pro turismus, například v rámci eh, Fondu regionálního rozvoje, víc než 45 eh, milionů euro byl k dispozici na cestovní ruch. Kromě toho, vedle těchto horizontálních kroků Evropská komise vypracovala přímé Eh, opatření na podporu turismu, ale dnes se zaměřím tedy na toto. To je politická oblast, kde EU má omezené kompetence na zlepšování konkurenceschopnosti podniků v cestovním ruchu a doplňování eh, kroků členských zemí. Rozpočtová obálka je v rámci kosme a dosahuje 42 milionů euro na období 2014 až 19. Na stejné období komise implementovala řadu pilotních projektů a přípravných kroků ve výši 11,5 milionů euro. A tady chci poděkovat Evropskému parlamentu a tomuto výboru za tyto návrhy. Díky aktivní angažovanosti Evropského parlamentu a tohoto výboru jsme eh, rozvinuli plodnou spolupráci, která přinesla pozitivní výsledky. Eh, především tedy společné eh, nepochopení klíčových politických priorit na evropské úrovni. V Evropské komisi se zaměřujeme na tyto prioritní oblasti na základě ustanovení eh, sdělení z roku 2010, <coughs> strategie z roku 2017 a rezoluce Evropského parlamentu z roku 2015 těchto pět um, klíčových prioritních oblastí má jednak zlepšit rámcové podmínky, eh, regulační podnikatelské prostředí, stimulovat chytré investice, dále to chytrý turismus, inovace, ehm, digitální transformace, včetně eh, takzvané sdíle, ekonomiky sdílení. Dále udržitelný, zodpovědný turismus, udržitelnost, včetně efektivity a účinnosti zdrojů, oběhová ekonomika, sezónnost a vyvážený management mm, toku, cest toků cestovního ruchu. Dále odolnost pracovních sil, zlepšování kompetencí a kvality pracovních míst. Dále se snažíme řešit glo- e, výzvu globální konkurence, podporou internacionalizace a mm, pro propagací Evropy jako destinace. E, v posledních minutách zmíním několik příkladů v rámci každé z priorit, abychom ilustrovali iniciativy posledních pěti let. V rámci první priority, rámcové podmínky, samozřejmě investice, přístup k financování je klíčový. Proto jsme připravili především podrobné pokyny evropského financování turismu ve všech jazycích, abychom pomohli všem aktérům zjistit, jaké jsou různé zdroje financí EU, které jsou k dispozici. V rámci programu COSME jsme podpořili více než 100 eh, nadnárodních eh, turistických partnerství, včetně 150 malých a středních podniků a 200 aktérů z 31 evropských zemí. To, eh, to vedlo k transnárodním inovativním nabídkám udržitelného, eh, dostupného pobřežního i mořského turismu. V rámci platformy chytré specializace průmyslové modernizace nyní spolupracuje 8 regionů s naší podporou na inovacích a investičních projektech digitalizace a využívání velkých dat – a bezpečnosti v turistice. Co se týče druhé priority, chytrý turismus, inovace, digitální transformace, platformová ekonomika, ekonomika platform. Chci zmínit několik příkladů. Jednak financujeme první nadnárodní síť inkubátorů, kde se je spojeno 10 partnerů z devíti zemí, které podporují inovaci Eh, navyšování startupu. Dále v roce 2015 jsme zřídili síť cestovního ruchu pro dialog na evropské úrovni o výzvách a příležitostech digitalizace. Eh, eh, jsou plánovány další dvě setkání této sítě pro letošní rok. Také máme cíle na budování kapacit pro malé střední podniky pomocí webinárů, které jsme zorganizovali. A tady je zajímavé, že více než 120 tisíc podnikatelů v oblasti cestovního ruchu sledovalo tyto webináry a také místní semináře v pěti členských zemích. Teď jsme přijali kroky v oblasti kolaborační ekonomiky, v, krátko, v oblasti krátkodobých pronájmů, zorganizovali jsme řadu workshopů, abychom objasnili aplikaci stávající legislativy, a identifikovali nejlepší praxe regulačního přístupu, což vedlo k zásadám pro eh, platná pravidla na evropské úrovni, které bylo prezentováno na konferenci v Bruselu v minulém roce. Komise nyní pokračuje v dialogu s aktéry, monitoruje vývoj kolaborativní ekonomiky v oblasti ubytovávání, takže toto sledujeme. Eh, poslední bod mm, mm, v rámci té priority smart turismu se zaměřujeme na přípravné kroky, které navrhl Evropský parlament, tento výbor. To jsou Evropská hlavní města turismu. V, let, eh, v roce 2019 Helsinki a Lyon jsou první eh, dvě evropská hlavní města smart turismu a byly vybrány z 38 přihlášek z 19 členských zemí. E, soutěž pro tento titul na rok 2020 probíhá, bude otevřena 10. května. My doufáme, že vytvoříme platformu evropských měst, které, kde bude ochota sdílet zkušenosti s rozvojem smart turismu a vzájemně se učit z zkušeností. Další priorita udržitelný turismus. Je pravda, že udržitelnost je relevantní v mnoha směrech, hm, ekologicky, sociokulturně a podobně. Proto navrhujeme navýšit podporu v rámci programu COSME poprvé v letošním roce, mobilizovat 5 milionů euro na inovativní řešení a budování kapacit udržitelného turismu. Toto podpora doplňuje naše úsilí o propagaci udržitelného turismu dobrovolnými nástroji, jako je ETIS, to jsou indikátory o destinacích, nebo EDEN, to je e, síť, která podporuje udržitelný terorismus do méně známých destinací. Dále mm, rozvoj kompetencí a pracovní síly Tady mapujeme nedostatky v kompetencích a v roce 2017 jsme vydali takzvaný blueprint ehm, kompetencí pro turismu, abychom eh, pracovali na evropské úrovni na rozvoji dovodností. Doufáme, že výsledky této práce budou, eh, bude možné použít na regionální národní úrovni po roce 2020. A nyní se dostávám k poslední prioritě internacionalizaci a globální konkurenci. EU má 40 globálního trhu a je pravda, že náš podíl eh, klesá tváří v tvář globální konkurenci a proto se zaměřujeme na propagaci Evropy jako destinace a podpoře internacionalizace eh, podniků cestovního ruchu, především malých a středních. Podporujeme specializovaný orgán Evropskou Eh, Komisi pro propagaci Evropy na třetích trzích eh, částkou 1,7 milionů, 12,7 milionů. Část eh, půjde na mm, vytváření společné platformy pro online a offline marketingové kampaně, mm, na národní turistické nabídky, ale to nebude samostačit pokud by nebyly příležitosti pro podniky na přístup na nové trhy. Proto jsme podpořili internacionalizaci podniků, především malých a středních podniků, rozpočtem 3,1 milionu euro, eh, který jsme použili na organizaci eh, setkání firem, také eh, díky mm, roku turismu EU Čína se nám podařilo Eh, prezentovat nejlepší praxe v internacionalizaci. Výsledky jsou poměrně pozitivní. 7,9 mm, nárůstu počtu Číňanů, kteří přijíždí do EU v posledních čtyřech měsících z roku 2018. Také nárůst zabukování na první čtyři měsíce roku 2019. Možná ta Evropská cestovní komise eh, bude více investovat do marketingu v Číně, když budeme mluvit o těchto výsledcích. Dále, co se týče biznesu, tak jsme eh, spojili asi 8 tisíc evropských a čínských podniků na velkých veletrzích. Asi 150 iniciativních akcí proběhlo na evropské, národní, regionální, lokální úrovni. Samozřejmě tato práce nekončí v roce 2019, budeme pokračovat ve spolupráci s čínskými orgány na podpoře e, spolupráce mezi podniky cestovního roku. A tím se dostávám do budoucnosti. Jak, když se díváme do budoucna, tak budeme pracovat na prioritách, které byly dnes prezentovány, aby mm, turismus se stal mainstreamem. Výzvy a udržitelnost jsou horizontální otázky. Tento horizontální přístup je v návrzích eh, Komise pro příští víceleté finanční období, kde doufáme, že bude komplexní podpora v, rů, v rámci různých instrumentů, ať jsou to fondy z kohezní politiky, InvestEU, Horizon Europe, jednotný trh nebo United Europe. Samozřejmě jednání o dalším MFF pokračují a doufáme, že výsledek zajistí dostatečné financování cestovního ruchu v rámci příštího víceletého rámce a společně s kolegy z komise zůstáváme, eh, nechceme i nadále podporovat cestovní ruch a průmysl cestovního ruchu. Děkuji vám. To pro nás bylo velmi, eh, děkuji vám tedy, to bylo velmi důležité, takže teď bych dala slovo Eduardovi na sedm minut. Eh, dobré odpoledne, děkuji mnohokrát Ištvánovi za to, že mě pozval. Já jsem přijal nejenom jménem Evropské cestovní eh, agentury, ale také jménem manifesta pro cestovní ruch. Byl jsem tedy velmi rád, že jsem měl tuhletu příležitost <clears throat> mezi vás přijít a zastupovat eh, naše organizace. K tomu našemu manifestu. My jsme to nastartovali s pomocí um, řady eh, členů vašeho výboru, eh, hlavně tedy díky panu eh, Ištvánovi Uhejovi. Eh, velcí političtí hráči vnímali roztříštěnost sektoru jako něco, co je tedy potřeba změnit. A potřebovali jsme tedy nalézt Eh, takovýto společný hlad, hlas. A kromě toho jsme hledali společný cíl. Podařilo se nám tedy své hlasy sjednotit, nalézt společný hlas. Jak to začalo? Hm, tato čísla všichni určitě znáte, ale já je rád ještě jednou zopakuji jaké hospodářské výhody pro evropské občany turismus má. Má to velké výhody pro naši ekonomiku, pro vytváření pracovních příležitostí v řadě regionů EU. Na tohle nikdy nesmíme zapomenout. Musíme to stále znovu a znovu opakovat. Nejenom zde v Evropském parlamentu, ale i mimo něj, musíme to říkat našim eh, příbuzným přátelům, a eh, opakovat jim, jaké velké výhody i ekonomické to má. Není to jenom o tom, že někdo přijede si lehnout na páš. Junckerova komise eh, také měla své jasné priority, se kterými jsme se museli nějakým způsobem sladit. Tady vlastně vidíte velmi důležité priority, jako například eh, eh, konkurenceschopnost, eh, udržitelnost, dopravní propojenost, pracovní dovednosti a tak dále. Já si myslím, že o většině těchto priorit se nehovoří dostatečně. Ehm, mělo by, měli bychom na to všechno poukazovat mnohem více. Ještě chci zmínit ehm, eh, organizace, které eh, podepsaly naše, náš manifest. Podívejte, dnes je nás dohromady 45. My spolupracujeme s um, nejrůznějšími cestovními agenturami, um, s um, řadou uh, hotelů, poskytovatelů, uh, jak tedy ubytování, ale také vlastně uh, dopravních organizací a tak dále. Struktura skupiny je taková, že jsme neformální, ale řekněme, že nejsme členská asociace, ale máme řídící výbor s deseti členy, eh, máme dva předsedy, já jsem předsedou, je tady eh, kolega Julian Kulica, který je v sekretariátu a je obrovsky důležitý pro fungování nebo chod naší organizace. European Travel Commission Eh, je tady organizace, která je velmi hrdá eh, na to, že bojuje za cestovní ruch i tedy mm, aby se na něj nezapomnělo v příštím legislativním období. Upozorňuji také na to, co jsme udělali od začátku v tom minulém období, které bychom eh, mohli tedy nazvat jakými, jakými si lety Evangelia v cestovním ruchu. Takže Bylo nám doporučeno, abychom se propojili s kulturními eh, programy, s kulturními centry. Eh, ono eh, opět je to vždy výhodné se navzájem propojovat, hledat společné rozhraní tedy cestovního ruchu a kulturních aktivit nebo akcí. Kromě toho jsme zorganizovali několik slyšení, spolupracovali jsme s výborem regionu. Už jsme slyšeli, že cestovní ruch eh, se hodně pojí s regionální politikou. V roce 2017 jsme zaslali otevřený dopis eh, předsedovi komise Junckerovi, eh, parlamentu a Evropskému výboru regionu ohledně turismu. Mimochodem na tenhle dopis jsme nedostali odpověď, zase v přeskumu nebo v přehledu toho, co se udělalo v roce 2018, tam šlo v podstatě o modernizaci evropské politiky. Už se zaznělo, že zde je klíčová internacionalizace i pro konkurenceschopnost v Evropě. Bylo tedy důležité například měnit politiku poskytování víz tam nešlo jenom o ztráty podíl, ztrátu podílu na trhu, ale také o ztrátu konkurenceschopnosti, takže to bylo velmi důležité téma. Pak jsme měli e, společnou kampaň pro to, aby bylo vyčleněno více prostředků v, e, ve víceletém finančním rámci, v příštím víceletém finančním rámci na eh, politiku cestovního ruchu. Ale tyhle ty věci se nestaly sami od sebe. My jsme měli tedy řadu eh, advokátů, řekněme jednak, to byl Ištván, potom Izabela de Monte, Claudia Tapada, která zde není, ale řada dalších, kromě toho, hm, tlačili eh, na tato témata spolu s námi. Čeho jsme ještě dosáhli v posledních letech? protlačili jsme tedy návrh pro flexibilnější a rychlejší přidělování víz. Ovlivnili jsme tedy také přidělování eh, prostředků z rozpočtu Evropské unie. Velmi důležitá je i institucionální podpora. Děkuji Aně a Nasopolos za to, že nám poskytla nedocenitelnou pomoc eh, ze, tedy za komisi. Děkuji také panu Ortunovi, který byl jedním z hlavních mentorů eh, naší iniciativy Manifestu pro cestovní ruch. Samozřejmě také děkuji všem poslancům, kteří se zabývají cestovním ruchem zde. Děkuji také komisi, eh, děkuji i předsedovi parlamentu eh, panu Tajánimu, který vždy podporoval turismus a v minulém týdnu nás přijal eh, na setkání a bavili jsme se o tom, co bychom si přáli, aby v turismu nastalo v příštím eh, legislativním období. Naše práce ještě neskončila, Stále chceme eh, tedy dosáhnout toho, aby byla přidělena rozpočtová položka pro cestovní ruch. Eh, byli bychom rádi, eh, kdyby také tato instituce zůstala loajální vůči, tedy naší, tedy vůči tomu, aby nás podporovala. A doufám, že členové výboru TRAN budou znovu zvoleni. Přeji vám také hodně štěstí v nadcházejících volbách a děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, Eduardo. Teď máme asi tak 17 minut, takže dám prostor kolegům. Máte vždy prostor na dvě minuty. Nejprve Claudia Montero de Aguiar za EPP, prosím. Muito boa tarde a todos. Dobré odpoledne všem. Dovolte, abych eh, poděkovala všem těm, kteří vystoupili a kteří byli součástí této pracovní skupiny. A děkuji také místo předsedovi Ulehlimu, ale také všem, eh, kteří tady za sedm minut eh, schrnuli veškerou práci, která byla odvedena na cestovním ruchu v tomto funkčním období. To, co zde zaznělo, odráží vůli a práci těch, kteří věřili v cestovní ruch od začátku tohoto mandátu a kteří na tom pracovali. Jak zde už zaznělo, bez ohledu na ideologie a politická stanoviska se snažíme dát větší impuls odvětví, které, jak se ukázalo, sehrává důležitou roli pro HDP, vytváří pracovní místa a je působištěm především malých a středních podniků. Takže jsme podporovali také vytváření pracovních míst v těchto malých a středních podnicích. Tato práce, tento manifest neměl jednoduchou cestu. Na začátku to bylo opravdu poměrně složité. Šlo především o to zapojit aktivně pomocí konkrétních akcí Evropskou komisi. Teď po čtyřech letech máme konkrétní akce, máme předem definovaná odvětví, kde chceme pracovat. Já doufám, že zde budu i v příštím funkčním období, abychom mohli dále spolupracovat, abychom mohli dále společně podporovat cestovní ruch a především malé a střední podniky, které zde působí. Takže, jak říkal Eduardo Santander, Toto odvětví potřebuje větší podporu, podporu malým a středním podnikům, především pokud jde o inovace, smart cities, smart destinations, protože to je budoucnost. Takže aby ty destinace byly udržitelné a inteligentní, stejně jako celý cestovní ruch. A to vše je pochopitelně propojeno s dopravou. Má tedy smysl, aby výbor TRAN posílil tuto složku své práce, tuto složku mobility vzhledem k tomu, jaký má tento sektor dopad. Takže ještě jednou děkuji všem zúčastněným. Myslím, že to byla skvělá společná práce, která přinesla řadu úspěchů a v příštím víceletém finančním rámci se bude investovat do nového impulzu pro cestovní ruch. Děkuji. Děkuji, paní Monteiro. A nyní paní Ayala Sender. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já také děkuji a chválím práci pracovní skupiny v tomto volebním období. Je pravda, že vždycky očekáváme více a vždycky uvažujeme o větších cílích. Paní Atanasopoulou, to je naše spojka v komisi, ale bohužel komise ji vždy nepřikládala dostatečnou důležitost, stejně jako nepřikládala důležitost ekonomickému významu cestovního ruchu, i když víme, že je to odvětví, které je čím dál důležitější. Není omezeno na nějaká typická nějaké typické oblasti, ale stává se čím dál více naší evropskou značkou, takže bychom měli více investovat do vnitřního cestovního ruchu, nejen do toho zahraničního, abychom dosáhli toho, že budou překonány předsudky, které se právě objevují. Já mám dvě otázky. Jednu na paní Atanasopoulou. Chtěla jsem se zeptat, zda v té specifické rozpočtové položce, kterou já určitě hájím, ale má komise už eh, nějakou částku? Má nějakým způsobem vypočítáno to, co se přímo investuje v Evropě do cestovního ruchu, abychom to mohli srovnat a abychom mohli rozhodnout, zda 300 miliardy jsou dostatečné nebo ne. Mně se zdá, že je to málo. Máme pocit, eh, že v EFSI nebylo dostatek prostředků na cestovní ruch. A také jsem se chtěla zeptat, eh, jak to vypadá s legislativou. Pan Santander tady hovořil o roztříštěnosti legislativy a je pravda, že v cestovním ruchu je to obzvlášť patrné a Chtěla jsem se také zeptat pana Santandera, zda těch eh, osm priorit, které tady zmínil, jsou eh, někde zaznamenány a potom eh, jak je to propojeno s těmi 17 cíly udržitelného rozvoje a se strategií 2030. Děkuji paní Ayala Sender. Slovo má pan Kramer na dvě minuty. Děkuji. Mnohokrát děkuji všem za přednesená úvodní slava. Taky děkuji za všechnu vaše práci, kterou jste odvedli na cestovním rychu. Vím, že to je eh, těžká práce. Postupuje ku předu, sice pomalu, ale postupuje ku předu. V angličtině jsme zde výborem pro dopravu a cestovní ruch. V Německu jsme měli eh, překlad tohoto anglického názvu eh, trošku staromódní, takže já prosím, abychom to přeložili správně, protože ehm, potřebujeme tedy jaksi používat internacionální slovník a druhá věc, kterou jsem chtěl říct. Udržitelný cestovní ruch eh, pro mě jako eh, zástupce zelených je samozřejmě velmi eh, důležitý. Ehm, důležitá je například taky otázka cestovního ruchu v, ehm, s, tedy na kole. Tady vlastně máme 44 <clears throat> miliard, které se tomu věnují a mnohem více se ale jmenuje, věnuje pro um, takové ty plavby um, na eh, velkých lodích, které samozřejmě obrovsky znečišťují a eh, tohle to eh, musíme přepočítávat, že třeba kolik tedy vydává cyklista, to je asi 5, 35 euro na den, když jedete autem, tak je to asi 10 euro. Já jsem, pokud tedy nepřenocuje a pak jsem byl eh, ve Vídně, tam eh, byl jakýsi udržitelný hotel a eh, tam stálo, měli tam jakousi ceduli, kde bylo tedy řečeno, že pokud jste přijeli ekologicky, snížíme vám cenu přenocování v našem hotelu o 10%. To potom vidíte, že je to, řekněme, ekonomicky výhodné, udržitelnější a takže to jakousi eh, pobídku. Potom máme třeba jiné otázky, jako v Benátkách se zavádí eh, vstupenky, nebo chtějí zavádět vstupenky vůbec eh, pro vstup do města. Takže musíme myslet na udržitelný turismus, protože tady ehm, vlastně asi jsou nejdůležitější malé a střední podniky. Ne, nechceme přece podporovat největší firmy, chceme podporovat a ochraňovat nejmenší a střední podniky. Takže děkuji také i za práci v tomto ohledu. Děkuji, pane Kramer. Paní Duplodu, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za vaše příspěvky, za vaši práci. Um, je, mě trošičku překvapuje, že dokumentu DG Enterprise Komise k novému eh, politickému rámci pro evropský eh, turismus, že mezi eh, cíly Evropské unie je mm, podpora evropského občanství v, Evrops, v cizineckém ruhu a tak dále. Konec citátu Eh, komise se chce tedy eh, opírat o turismu pro zajištění federalistického eh, projektu. Je to skutečně takový mlhavý koncept, který se, se opírá o nějakou právní umělou konstrukci. Turismus se opírá o národy, nikoli Evropskou unii. Kandidatura Eh, jednoho maďarského města na eh, hlavní město kultury z roku 2023 eh, pod záminkou, že jenom bylo to zamítnuto s tou záminkou, že to prezentuje křesťanskou bílou Evropu. Toto jsou obavy, které by měly znervoznit, mobilizovat veřejné mínění a Eh, vedení Evropy, obavy eh, podniků, restaurací a podobně jsou reálné. Ehm, ehm, souvisí to s tím, jak se v Evropské unii eh, násobí programy integrace a přitom roste nezaměstnanost. Velice často je turismu ohrožován. Dále mm, kupní síla střední třída je tím extrémně ovlivněna. Politika austerity, řecká vláda údajně prodává část svých eh, památek. V, něk, eh, v těch nejvíce navštěvovaných městech, jako je Praha, Benátky, Barcelona, mas, eh, se turismus může stát Ehm, hrozba, znečištění, ehm, vůbec pro soužití. Dále ehm, roste počet ošklivých obchůdků, které prodávají suvenýry vyrobené v Ázii, přičemž Eh, ostatní jsou nuceni své obchody zavírat vzhledem k raketově rostoucím cenám nemovitostí. Děkuji. Paní Demonte, máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, ráda zaujala trochu konstruktivnější přístup. Eh, mluvíme o důležitém průmyslovém, tedy hospodářském odvětví, třetím v Evropě. Evropský parlament se vyslovil, vyslovil se v usnesení a žádal o určité věci, nestavil se proti cestovnímu ruchu, to mně připadá opravdu směšné. Evropa by měla být první destinací na světě. To znamená jednodušší udělování víz, přijímání turistů, na tom je důležité pracovat. Otázka se týká té takzvané collaborative economy. Já jsem se chtěla zeptat, zda komise provedla nějakou studii dopadu tohoto druhu hospodářství, protože v nejvíce využívaných oblastech hrozí nebezpečí, že dojde ke snížení těch tradičních nájmů nebo omezení tradičních nájmů právě kvůli tomu, aby se pronajímalo turistům. Cílem má být, aby ta lokalita byla autentičtější, takže toto jde proti duchu. Prioritou pro komisi by mělo být eh, zvyšování prostředků, které na to budou vyhrazeny. I struktura by měla být eh, rozšířena. To znamená, že potřebujeme více lidí, kteří by byli zaměstnáni v cestovním ruchu. A musíme se snažit eh, také o rozvoj toho drobného specializovaného cestovního ruchu, protože to také je velmi důležité, takzvaného niche turism. Chtěla jsem se zeptat Eduarda, jakou budoucnost tady můžeme očekávat, pokud jde o různé druhy cestovního ruchu. Myslím si, že každý by měl udělat svou část práce. Tady se připojí k tomu, co se zde říkalo o tom dopisu pro Junkera. My jsme také napsali dopis eh, Junckerovi a nedostali jsme odpověď a to je nepřijatelné. Komise dělá svou práci my jako poslanci také a je nutné, aby předseda komise komunikoval s poslanci a musí to dělat i členské státy. Já si myslím, že potřebujeme ne méně evropských kompetencí, ale naopak více evropských kompetencí, protože ve světovém kontextu je roztříštěná působnost členských států slabá. Chci také využít příležitosti, abych poděkovala předsedovi Ištvánovi i všem spoluspravodajům. Poslední věc. Doufám, že v příštím funkčním období se Task Force stane podvýborem, protože potřebuje větší autonomii, aby měla větší vliv. Děkuji, paní Demonte. A na závěr pan Wim van de Kamp. Dvě minuty. I will speak Dutch. Budu mluvit holandsky, paní předsedkyně. hartelijk dank voor alle goede werkzaamheden. Děkuji za um, práci v oblasti eh, turistiky, to je um, dobře. Já chci položit tři otázky nebo připomínky. Jednak co se týče vízových opatření. Jsou um, tyto vízové má pravidla do, dobře nastavena, třeba když um, jede z, turista z Ukrajiny do Evropy, může projet celou Evropu. Dále města jako Florencie, Benátky, Barcelona. Ehm, mm, ehm, tam trpí místní obyvatelstvo tím, že tam je příliš mnoho turistů. Dále pracovní podmínky v sektoru cestovního ruchu. To není zrovna proslaveno jako dobrý zaměstnavatel. Mladí lidé uh, musí hledat jiné uplatnění, dobré pracovní podmínky, to je také tedy důležité. To je věc, kterou jsem chtěla také zmínit. Děkuji. Děkuji pan Bimbam de Kamp. Ehm, mm, odborníci nemají tedy dost mnoho času, aby odpovídali na otázky, protože máme spoždění, mm, tak vám dám každému tři minuty. Ehm, je toho hodně. Budeme se snažit, paní předsedkyně. Co se týče otázky paní Sajala ohledně těch čísel z rozpočtu vydenovaných přímo na turismu, my eh, máme údaje o tom, jak vynakládáme prostředky z kosme na turismu. Dále, co se týče otázky mm, demonte, kolaborativní ekonomiky, zda existuje hodnocení dopadů, již bylo eh, provedena řada studií v různých sektorů kolaborativní ekonomiky, včetně krátkodobého ubytování a e, celkového stavu a velikosti této sektoru. Pak je tady eurobarometr, monitorujeme vnímání evropských občanů, co se týče kolaborativní ekonomiky. To neznamená, že víme všechno o tomto fenoménu. Sledujeme to, chceme vidět, jak identifikovat cílené studie, o dopadu kolaborativní ekonomiky na krátkodobé ubytování, takže tady více práce, pane Monte. Eh, pan Van de Kamp, víza. Chci připomenout, že Evropská komise prezentovala eh, své návrhy rekástu vízového kodexu, o tom se tedy jedná. Mm, máme, uvažujeme o zlepšení, musíme tady zachovávat rovnováhu mezi bezpečností, a stimulací um, cestovního ruchu a více příchozích do EU. Co se týče nadměrného turismu, tak to je komplexní fenomén. Je to spojováno s různými aspekty. Ale je to více než nevyvážené toky. Um, jako komise chceme studovat tento fenomén dál společně s Hm, lokálními destinacemi, protože to je lokální fenomén. Chceme to projednávat společně s místními regionálními národními orgány. Pracovní podmínky, ano. Atraktivita profesí v sektoru turismu je problém. Stejně tak eh, nedostatek dovedností. Je to oblast, na které aktivně pracujeme od roku 2015 eh, studiemi, dedikovanými projekty, kde jsme mobilizovali 5 milionů euro Erasmus+. A navrhli jsme i profesní profily, eh, které by pak regionální a národní orgány mohly využívat. Mm, poslední věc, kterou chci zmínit, že v posledních pěti letech jsme pracovali na vytváření zvláštní sekce turistiky v rámci EURES, což je portál pro mobilitu pracovních míst, takže se snažíme řešit problém kvalifikace a pracovních podmínek tak, jak nejlépe můžeme, s tím, že naše kompetence v oblasti turismu jsou omezené. Děkuji vám. Pan Santander, prosím, máte slovo. Já budu mluvit španělsky, servantesovým jazykem. Paní Ayala Sender, cíle udržitelného rozvoje jsou propojeny s našimi prioritami. Když jsme psali ten manifest, tak jsme navázali kontakt se Světovou organizací cestovního ruchu a udržitelnost byla vždy všudy přítomná. Není pochyb o tom, že musíme mnohem více dbát na plnění těchto cílů udržitelného rozvoje. Vaše druhá otázka, jaké budou priority pro budoucnost, na co se budeme zaměřovat? Především na zprávu a řízení, protože nám jde o to, aby ti, kteří vládnou, dělali svou práci dobře. Předsedkyně, pokud chcete mluvit, tak prosím opuste sál, náš odborník odpovídá na otázky a potřebuje ticho, aby mohl reagovat na otázky kolegu. Omlouvám se. Zpráva a řízení a kvalifikace a schopnosti. Myslím si, že výchova a vzdělání bude sehrávat zásadní roli v budoucnosti, tedy nejen cestovního ruchu, ale také v budoucnosti politik. Čím více budou mladí znát výhody, které přináší cestovní ruch, čím více budou cestovat, tak tím lepší lidé to budou. Herzlichen Dank ähm, für die Unterstützung. Děkuji tedy za podporu a udržitelnost logicky um, zůstává realitou, protože bez udržitelnosti není budoucnost. Ne pro nás a ne pro naše děti. A teď Dantův jazyk, italština. Takže v italštině se řekne stejně host i hostitel a to je podle mě základ cestovního ruchu. Vždycky musíte mít pocit, že děláte něco pro druhého, že někoho přijímáte. Musí to být vnímáno jako kruh. Slovo turismus vychází z řečtiny vrátit se k sobě samému. Co musíme udělat? pro budoucnost. Budoucnost cestovního ruchu pochází z, nebo přichází z Asie. Na to ještě nejsme připraveni. A teď eh, pro pana Van de Kampa, bohužel nizozemsky neumím, omlouvám se. Jediná věc, kterou mohu říci, že internacionalizace je budoucnost konkurenceschopnosti Evropy. Visa to je pořád velmi důležité téma, ale komise na tom hodně pracuje. My máme nějaké nové detaily, na které tlačíme, pokud jde o víza. A potom ta poslední věc, vzhledem k tomu, že mluví španělsky, tak ti děkuji, Klaudie. Nikdy nemůžeme zapomenout na to, že 85 cestovního ruchu v Evropě jsou malé a střední podniky, rodiny, opravdu mikropodniky. A Claudia společně s SM Europe nám hodně pomohla. Takže Klaudia si tady zaslouží zvláštní zmínku, protože pro nás byla velmi důležitá. Mnohé z těch združení které zde zastupuji, jsou také zastoupeny v SMEs Europe. Děkuji. Můžete poděkovat našim expertům, kteří v tom krátkém čase reagovali na vaše otázky s cílem, aby Evropa byla první světovou destinací. Musíme také pracovat na tom, aby toky turistů nezpůsobili zničení určitých lokalit. Je nutné, aby se také respektoval místní život obyvatel. Je také nutno pracovat na tom, aby cestovní ruch byl pákou pro rozvoj území, aby byl prostředkem, jak se bude toto území promítat navenek. Vy jste o tom hovořil, když jste zmiňoval Číňany, ale zároveň je třeba pracovat na tom, aby cestovní ruch byl udržitelný, protože klimatické změny nečekají. Děkuji paní Atanasopulu. A pane Santandere, děkuji vám za vaše prezentace a brzy nashledanou. Mm.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 Především tento dokument vám byl předán. Pokud nebudou žádné námitky, bude považován za schválený. A nyní přistoupíme ke kontrole kvora. Zda jsme usnášení schopní. Zahajuji testovací hlasování, abychom si ověřili, zda máme kvórum. Je ferme. Končím hlasování a všechno je v pořádku. Takže teď začneme hlasovat. Máme zde velmi očekávané, důležité hlasování, na které čekají evropští občané. Návrh eh, směrnice kterým se zruší směrnice z roku 2000 eh, nebo směrnice 2084 a zruší se tím sezónní střídání času. A hned začneme. Zpravodajku je paní K Nejdříve máme čtyři stejné pozměňovací návrhy. Kde je pro? Není to jmenovité hlasování? Ano, bylo to, požád, bylo to požádáno, takže... Oui, il écrit. Allez, nous pardon. Takže nebudeme ztrácet čas, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Kompromis jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A teď Jury 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Imko 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? kdo se zdržel, přijato. i 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. AGRI 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A teď přímo pozměňovací návrh 40, který je stejný jako NV3. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. pety a imko tím pádem odpadají. Agri 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, není to jasné. Děkuji, pane Kramere, že nám pomáháte, ověříme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. NV4, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. NV5. Paní Ayala Sender chce ověřit. Dobře, takže zahajuji NV5. NV4 nejdříve. Končím hlasování. Je to přijato. NV4. NV5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Pane Vime van de Kampe, koncentrujte se, prosím. NV5 je přijato. NV7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. NV8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A přicházíme k návrhu 49 kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. ITRE 8. Ověříme 49. Zahajuji hlasování. Pane Vime van de Kampe, nerušte svého souseda. 49. Končím hlasování. Je to zamítnuto, teď jsem to říkala.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 Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 pro, 11 proti, nikdo se nezdržel. Zpráva je přijata a my máme stanovisko parlamentu. Blahopřeji. A teď eh, další zpráva, mimořádná zpráva návrh rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým se změní nebo tedy mění směrnice Rady, pokud jde o lhutu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti. Já jsem si ten titul nevymyslela. Spravodajka jsem já a budeme teď o tom hlasovat. Je to jmenovité hlasování, protože jednání už proběhla. Končím hlasování. Zpráva z mé vlastní dílny je velkou většinou přijata. Pokračujeme následujícím bodem protokol, kterým se mění dohoda o námořní dopravě mezi Evropským společenstvím a Čínou s ohledem na přistoupení Chorvatska k Evropské unii. A je to zpráva pana Asise. Dobrý den, pane Asisi, daří se vám dobře? Takže teď budeme hlasovat o vaší zprávě, jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Úplně stejně. A budeme pokračovat dál v směrnicích 2008 eh, parlamentu a rady z 19. listopadu 2008, co se týče řízení silniční infrastruktury. Zpráva paní Ajuto. Takže budeme hlasovat jmenovitě. Končím hlasování. Je to přijato velkou většinou. Budeme pokračovat dál. Jednotný, ehm, eh, jednotná přepážka pro harmonizovaná eh, pro námořní dopravu. Eh, paní Klun, ehm, bude to elektronicky, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato paní Klun. Bravo. Něco chcete k tomu říct, paní Klun? Ne, dobře. Děkuji vám, jsem ráda, že to bylo přijato. Budeme pokračovat mechanismu eh, propojení v Evropě 2014 až 2020, vystoupení Spojeného království z Unie a zpravodajka jsem já, takže otevírám hlasování. Končím hlasování. Nemusím eh, říkat, že Eh, eh, zase pan Van de Kamp. Dále eh, minimální úroveň vzdělání námořníků. Pan Rike, otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato a budeme pokračovat uh, společná pravidla zaštít základní pro plní letecké dopravy s vstupu Spojeného království z Velké Británie, pan, zpravodajem pan Telička. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Je to velkou většinou přijato. A e, poslední společná prodenství základní i propojení v silniční nákladní dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie zpráva paní Izabely de Monte. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Velkou většinou přijato. Gratuluji paní de Monte. Dále už není žádné hlasování. Děkuji, to bylo poslední hlasování. A přejdeme dál k následujícímu bodu. A pardon, máme tady trošičku prostor, necháme si pauzu dvě minuty a pak eh, budeme pokračovat návrhem aktu přenesené pravomoci specifikace eh, systému inteligentní dopravy Um, ehm, spravodajkou je paní Gezina, ne Meissner, takže přerušíme schůzi na 10 minut.

Návrh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

Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Vážení kolegové, budeme pokračovat v práci. Budeme, eh, na, naši eh, spolupracovníci, naši asistenti, budeme pokračovat v práci a přejdeme k bodu 14. Um, ehm, návrh um, eh, paktu přenesené pravomoci si vous voulez parler, c'est dehors. Eh, pokud si chcete povídat, tak venku, prosím. A bude to bod 14. Mm, bude to mm, vystoupení z návrhu aktu přenesené pravomoci, kterým se snaží specifikace pro kooperativní inteligentní dopravní systémy. Komise přijme akt přenesené pravomoci, ehm, interaktivní nebo inteligentních dopravních systémů. Parlament se již vyjádřil zprávou z iniciativy eh, pana Ujelio k star- evropské strategii pro CITS. A eh, po naší poslední diskusi z 29. ledna bylo položeno více otázek na komisi našimi členy a komise odpověděla naše otázky písemným dokumentem, který byl mm, odeslán vám všem pátek minule, minulý týden. Chci tady zdůraznit význam tohoto této mm, konu kontroly. Parlament má právo být informován o obsahu aktu v přenesené pravomoci, aby mohl plně uplatnit svoje kontrolní pravomoci sekundární legislativy a e, mm, tedy od dvou měsíců po kontrole, aby mohl podat případné námitky. A já doufám, že výbor bude, komise bude schopna nám poskytnout jasné informace na toto téma a jistě, že upřesní, kdy bude oficiálně přijat akt přenesené pravomoci a předán parlamentu. Eh, dám, eh, předám slovo komisi paní Claire Depre, která je dnes eh, mm, mezi námi, a poté předám slovo našemu spravodaj, naší spravodajce paní Gesine Meissner a pak otevřu diskusi. Takže paní Depre, jste připravena? Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, chtěla bych vám poděkovat za to, že jste dali komisi a členům výboru pro dopravu čas hovořit o tak důležité otázce. Hovoříme o inteligentních dopravních systémech a dnes budeme hovořit o budoucím aktu přenesené pravomoci. Z té výměny názorů v lednu jsem si odnesla to, že je zde velký zájem o toto téma. Já sama jsem na tom nějakou dobu pracovala a mám z toho tedy radost. Máte potřebu dalších vyjasnění a proto jste požádali písemně o další odpovědi, které jsme vám poskytli minulý týden. Já se omlouvám za to, že to trvalo tak dlouho. Doufám, že naše dnešní diskuze nám umožní ještě více rozšířit vaše chápání tohoto tématu a určitě, pokud budete mít nějaké další otázky, jsme zde připraveni s vámi pracovat. Já jsem si připravila pár uh, slajdů, takže vám je teď ukáz, ukážu. Nejprve se podívejme na kontext. Proč eh, komise postupovala velmi aktivně? v téhle věci. Nefunguje to. Asi. Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že je to úzce propojeno s bezpečností na silnicích. Podívejme se na vývoj úmrtí na silnicích na úrovni EU. Jistě nám všem jde o to, abychom snížili úmrtnost na silnicích. V posledních letech jsme zaznamenali jako jakési, jakousi stagnaci. To znamená, nedosáhli jsme takového zlepšení v oblasti bezpečnosti na našich silnicích jako v těch předchozích letech. A to už vůbec nehovořím o eh, vážných zraněních, kde ta čísla jsou asi pětkrát vyšší. Takže není náhodou, že komise postupuje aktivně v oblasti eh, opatření bezpečnosti na silnicích v rámci třetího balíčku mobility. akční plán pro bezpečnost na silnicích. Opět eh, někteří z vás jsou zde velmi aktivní. Eh, tady jde o bezpečnější silnice, bezpečnější vozidla, bezpečnější interakci mezi vozidly eh, navzájem a mezi vozidly a infrastrukturou. Těmto řešením říkáme CITS, to jsou právě tedy ty kooperativní inteligentní dopravní systémy. A jsou nejrůznější způsoby, jak řešit um, problematiku um, bezpečnosti na silnicích. Jednak je to pasivně nebo aktivně a kromě toho je ještě jiný přístup a sice ten kooperativní přístup. To je něco, um, co je úplně nové cílem aktu v přenesené pravomoci. A ještě vlastně na začátek připomenu, že tedy CITS, tedy komunikace mezi vozidly a infrastrukturou, to je v podstatě tedy i komunikace mezi eh, cestujícími nebo uživateli tedy v eh, dopravě. Tohle je vlastně výstup práce, kterou jsme předložili v rámci směrnici eh, CITES. O to nám jde? Za prvé, nám jde samozřejmě o právní jistotu, kterou chceme poskytnout investorům. <clears throat> Chceme zajistit maximální bezpečnost na silnicích a maximální efektivitu dopravy. CITS dosáhne maximální efektivity v případě, že každý účastník silničního provozu bude moci eh, tedy interagovat s každým dalším účastníkem silničního provozu. Od tohoto to máme. My tedy nastavujeme vlastně podmínky pro tuto komunikaci. Vlastně jde taky o eh, důvěrné informace. Tady vlastně jde o to, že ehm, uživatelé mohou důvěřovat eh, tomuto systému, že nedojde tedy k eh, zneužití těchto informací a že to zvýší bezpečnost. Jde nám taky o harmonizování veškerých eh, služeb CITS na evropské úrovni. Čím dříve to nastane, tím lépe. Tímto aktem v přenosené pravomoci také vytváříme podmínky pro eh, uplatňování na masivní úrovni, tedy CITS v Evropě. To je tedy něco, co ještě nikdy eh, neexistovalo, něco, co také eh, zvýší konkurenceschopnost našeho průmyslu. Jak toho dosáhneme? Stanovujeme jakýsi baseline, baseline tedy pro tyto služby. Jde samozřejmě o to pochopit, jaké zprávy se zde budou předávat. Takže tenhle ten baseline to bude obsahovat a máme <clears throat> jakousi, eh, tedy očekáváme novelizaci nejrůznějších eh, úprav, abychom přidali služby. Chceme jich mít co nejvíce. Vycházíme třeba z prvního souboru eh, služeb, ale ty potom rozšíříme. už probíhá práce na tom spolu s členskými zeměmi a s dalšími, abychom harmonizovali služby v této oblasti. Budeme také pracovat na službách CITS eh, pro automatizovaná auta. Tady jde také eh, o otázku technologie. My chceme využívat stávajících sítí, ale jsme otevřeni novým technologiím. Dnešní výchozí bod – je samozřejmě jakýsi odrazový můstek pro budoucnost. Musíme také zajistit budoucí kompatibilitu s tím takzvaným baseline, to znamená, všichni musí být schopni spolu navzájem komunikovat. A to je vlastně součást i té právní jistoty. Máme tedy právní jistotu, širší uplatňování, zajistit, že všichni jsou propojeni a vlastně kontinuita služeb. na posledním setkání jste eh, požádali o upřesnění technologií. My se samozřejmě zaměřujeme v tom aktu na interoperabilitu. To bylo vlastně jedním z cílů aktu přenesené pravomoci. Vysvětleme také, že ta technologie je doplňující, komplementární a zde vidíte, to je vlastně i e, písemný příspěvek, který jsme vám zaslali. Doufám, že ten, tenhle ten graf vám ukáže, že e, ten e, akt přenesené pravomoci nějak nezabraňuje užívání 3G, 4G, 5G sítí. Tento akt chce vlastně rozšířit eh, přístup hybridních technologií. Ještě pár slov bych věnovala ochraně osobních údajů. Na to jste se minule také ptali. Nemůžeme poskytnout právní jistotu pro zpracování osobních údajů. Tohle to není tedy právní základna pro zpracování osobních údajů. Máme eh, takzvané nařízení GDPR, které se v této oblasti uplatňuje, a to doslovně. Ustanovení aktu v přenesené pravomoci, tedy v oblasti bezpečnosti, napomáhá minimalizovat riziko eh, zneužití osobních údajů. My opravdu intenzivně pracujeme s, kolegu, eh, s kolegy z DG eh, Just s Data Protection Board a s dalšími. Nyní bych řekla něco k dalším eh, otázkám, které jste nadnesli na posledním setkání. První věc, kterou chci říci. Někteří z vás zareagovali na složení expertní skupiny. A zde opravdu chci zdůraznit, že nikdy nebylo naším zájmem, abychom byli přílišně restriktivní. My tedy vyjasňujeme stávající text tak, aby tam nebyla žádná nedorozumění. Za druhé, takzvané future proofing a vlastně e, doložka o přeskumu, tedy příprava na budoucnost. Vy se zeptali na vztah e, tohoto aktu a rozvoji 5G sítí. My jsme zde vždycky měli doložku o přeskumu, tak abychom samozřejmě mohli zavádět nové technologie. A teď tam poskytujeme další detaily o procesu. V oblasti bezpečnosti jsme také definovali interakci mezi tímto ustanovením, tímto opatřením a dalšími právními úpravami v oblasti eh, kyberbezpečnosti. Z toho je zřejmé, že máme různé právní rámce, které jsou doplňko, doplň, které se navzájem doplňují a mají tedy za, zám, stejný záměr. Na závěr bych řekla, že EU eh, se rozhodla, jak v jednotlivých českých zemích, tak eh, z hlediska zástupců eh, daných průmyslových odvětví postupovat směrem masivnějšího uplatňování a využívání služeb CITS. Eh, poskytli jsme také písemné vyjasnění i vlastně ústní vyjasnění dnes. Doufám, že vám to lépe pochopí porozumět eh, otázkám, které jsou důležité z pohledu tohoto aktu přinesené pravomoci a samozřejmě eh, rádi poskytneme jakékoliv další informace, pokud by to bylo nutné. A ještě jste se ptali na načasování. Akt v přenesené pravomoci bude k dispozici 30. března ve chvíli, kdy budou hotové překlady. A bude tedy k dispozici pro řádný přeskum. Děkuji. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní Depre. za toto vysvětlení a nyní dám slovo paní zpravodajce, paní Meissner. Máte slovo. Děkuji. Děkuji také za komisi a nejenom za tu dnešní eh, prezentaci, ale také za podrobné informace, které jsme dostali, eh, protože jsme ehm, řadu věcí dostala. já bych si to přála dříve, ale eh, co, každopádně jsem neměla moc času se na to dopodrobna podívat. Řekl jsem, že to podporuji, tento delegovaný akt. Právě minule bylo také hodně protiargumentů, od mých kolegů, kteří to brali velmi vážně. Jsem vedla celou řadu jednání, studovala řadu podkladů a je jasné, že v podstatě z mého hlediska komise dělá to, k čemu jsme ji vyzvali. My jsme měli zprávu iny, pana Ojheliho, aby se dále podporovaly inovace tedy na silnicích. Dále bylo řečeno, že to vlastně bylo sledováno, vlastně řešeno už dříve, já jsem to zdědila, je nutné se podívat na to, jak ještě zlepšovat bezpečnost na silnicích. Já jsem přesvědčena o tom, že komise jde správným směrem, když říká, že tím delegovaným aktem ehm, ehm, je, podporuje technologii 5G. 5G Eh, si mnozí přejí, ale není ještě tak rozvinutá, aby mohla být eh, nasazena. Někteří říkají, že už to bude na konci roku, ale když eh, počkáme tedy na nový parlament, tak ztratíme čas a riskujeme, že bezpečnost silničního provozu, která by se mohla zlepšit, tak se tak teď nezlepší. Samozřejmě minule jsme mluvili o tom, že technologie by měla být technologicky by to mělo být neutrální, když je jenom 2G, někteří to už mají k dispozici a jiní ne, tak je nyní eh, to rozhodnutí správné. Otázka je, zda je to kompatibilní. A mm, já jsem se zabývala i technickými detaily, když bychom vysílali ty signály současně z mm, G5, tak je tam nějaká latence, co znamená troš, trošku spoždění ale na tom se právě pracuje. Já jsem jednala z řadu vědců, kteří se snaží hledat řešení. A jsem pevně přesvědčena o tom, při tom technologickém pokroku, hm, bude 5G, hm, který by byl zabudovan do stávajících systémů, tak by to bylo tak by bylo přímé komunikace mezi oběma systémy bez spoždění. Eh, Ehm, ta revizní klauzule říká, že jakmile bude nová technologie, tak je tam chceme integrovat. Jinak to ani nejde. Podle mě technologický pokrok je pro mě fascinující a tak rychlý, že se e, uvažuji tvrdit, co bude za tři roky mm, k dispozici. Když se to tam pokusíme integrovat od začátku, tak to ani nejde. Můžeme říci, že začneme jednou věcí a pokusíme se to utvářet tak, aby všechno ostatní, co ještě lepší, tak aby bylo integrováno do těch systémů. To se mi zdá, že je tedy ten případ a proto podporuji tento delegovaný akt a Ehm, by se nám tedy podařilo, když už máme jenom měsíc na to reagovat, to ještě teď tedy schválit. Takže já jsem proto, abychom šli tímto směrem. A samozřejmě jsem zvědavá na komentáře kolegů. Asi ne všichni sdílí můj názor. Samozřejmě jsou i regionální ekonomické eh, zájmy. K tomu snažím přistupovat evropsky a z tohoto hlediska se mi to, tato cesta zdá správná. Děkuji paní Meissner, pan Wim van der Kamp. Děkuji. Upřímně řečeno, mm, ta já mm, musím souhlasit s paní eh, zpravodajkou, ale liším se v detailech. To jsou detaily skutečně. Já eh, obecně tedy souhlasím s Gezine a děkuji i komisi za všechny tyto informace, které byly jasně prezentovány, o co se jedná, na co musíme více a na co méně dbát. Paní předsedkyně, není to oficiální dokument. A Um, jelikož to není tedy právní do, oficiální dokument, tak vývoj 5G na na straně 7, tedy když se to z, o, zdrží, tak to ovlivní ten business model. Ehm, ne naopak, je to spíše pozitivní pro rozvoj 5G, ale pak je tady otázka na paní na, na komisi, jaké, eh, jakou hodnotu má ten neoficiální dokument. Můžeme se na tyto informace odvolávat. To je důležité pro průmysl, rozvoj průmyslu. Možná jsem tomu špatně rozuměl. Já se koukám na kolegu Kocha. Ale CITS vidím jako obecnější otázku. Netýká se to jenom bezpečnosti silničního provozu, eh, rozvoje, ale i rozvoje autonomních aut a jaký a dopad, jaký to může mít na vývoj jiných oblastech, když se říká CITS je to pro silnice eh, a další technologie, kterou k tomu potřebujeme, pak to bude mít důsledky. A teď přecházím k nejdůležitější otázce. Jaký je teď tedy význam? A jaký je postup v rámci článku 33? Paní jsem to už řekla, paní Depre také mluvila o nových technologiích, které budou v budoucnu. Um, jak bude tedy komise postupovat, v jakých lhůtách? To nikdy není stanoveno. A tady mám jiný názor než paní Meissner. Jak můžeme teď rychle, přiměřeně reagovat v 6, do šesti měsíců, přejít na nové technologie, um, problémy komp- kompatibility, interoperability. Eh, eh, přijde mi zvláštní, že komise jsem říká, že to není technologicky neutrální, protože to je vlastně jenom jedna technologie, která je připravená eh, k nás, k použití. Um, otázka je, kdy budeme moci uplatnit 5G. Eh, kdy to budeme moci zapracovat do těchto aktů v přenesené pravomoci. Pak tady máme dopis IDP, to jsou podniky, tedy veřejná hromadná doprava eh, z evropských měst. Je, jsou to tedy aplikace, která se týká městské, příměstské dopravy a moje Eh, otázka je, eh, kdy využijí této technologie také 5G a proč toto jednostrané rozhodnutí. Takže tady by mě zajímal postup podle článku 33. Děkuji, pan Ertuk má slovo. Děkuji mnohokrát za sebe i za eh, SAD frakci. Já bych v zásadě chtěl asi říct jednu věc, že vždycky je důležitější postupovat důkladně spíše než rychle. Takže um, v USA um, vlastně jsme měli další takový případ, který ukazuje, že v Evropě se vydáváme lepším směrem, eh, uvádět na silnice dobře promyšlené technologie a nikoli technologie, které jsou teprve v jakési testovací fázi. Eh, Jednak naprosto souhlasím s tím, co říkala kolegyně Meissnerová ten dokument, ten neoficiální dokument, bohužel ještě eh, tady nemůžu nějak eh, veřejně eh, zhodnotit, musím si to důkladně přečíst, ale prolítl jsem si to a mm, dojem, který z toho mám, je, že se tady smysluplně rozlišuje takzvané short range a long range. To znamená, na krátkou vzdálenost, na, dálku, na, na velkou vzdálenost a že tedy už existuje tato technologie, využívá se i tedy nad rámec testovací fáze a e, v podstatě na to nečeká jenom dané průmyslové obdvětví, ale celosvětově už se nacházíme v jakési e, konkurenční situaci a e, takže určitě to dává smysl abychom uplatnili hned to, co máme k dispozici, abychom nějak tedy uměle nespomalovali ten proces, ale na druhou stranu musí být možné ustanovit tuto kompatibilitu, to znamená také technologickou neutralitu, zajistit ji i tehdy, když třeba technologie jako 5G se budou plošně využívat. Hmm. Zajímavé a důležité také je, když máme tu eh, eh, když chceme dosáhnout zpětnou kompatibilitu, eh, to vlastně tedy platí pro výbavu starších modelů automobilů, které v podstatě třeba tuto technologii neobsahují ve své původní výbavě a Je tedy důležité, aby uplatňování této technologie na silnici samozřejmě fungovalo. Já v podstatě nechci eh, se potom dostat do některé situace, kdy máme jakýsi smíšený provoz, kdy máme automobily, které nejsou kompatibilní, které eh, samozřejmě spolehají pouze na řidiče a na druhou stranu tam budeme mít vozidla, které vychází pouze z těch nejnovějších technologií. Takže si myslím, že bychom eh, tedy měli využít takový přístup, kdy budeme tedy využívat postupně tu technologii, tak jak ji tedy máme k dispozici. A samozřejmě musíme mít možnost v, v nejbližším výhledu využívat i na dálnicích tohleto třeba částečně automatizované řízení v Německu. Už dva roky prochází testovací fáze na dálnicích která si myslím funguje docela dobře a myslím si, že se z toho můžeme také poučit zajímavé věci. Jinak se těším na příští debatu, kdy budeme diskutovat o tomto dokumentu Evropské komise. E, myslím si, že potom je potřeba zajistit technologickou neutralitu. Určitě by nás to ale nemělo zastavit od toho, abychom dělali to, co udělat tedy můžeme už nyní. Nechceme ten proces zbytečně zpomalovat. Jinak tedy ještě jednou mnohokrát děkuji komisi za vypracování a dosavadní tedy eh, výsledky. Děkuji. Děkuji, pane Ertugu. Pan Rike má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji komisi za její prezentaci i za dokumenty, které nám poslala. Když jsme poprvé slyšeli o tomto aktu v přenesené pravomoci, byl jsem poměrně překvapen. Ptal jsem se, zda se za tímto návrhem neskrývalo něco jiného. Byl jsem hodně konzultován, setkal jsem se také se zástupci komise a mám k tomu opravdu velmi opatrný přístup. Mám námitky jak k formě, tak k obsahu. Samozřejmě cíl kterým je zlepšena bezpečnost, eh, ten je neodiskutovatelný. My všichni chceme zlepšit bezpečnost a využít všech technologií, které ji umožní zlepšit. Eh, k tomu žádná diskuze, tady jsme na stejné vlnové délce. Ale nejdříve tedy upozorním na ty problémy formy. První věc. Směrnice, kterou měníte výkonným aktem, tedy prováděcím aktem a říkáte, že bude třeba muset nebo že bude třeba přijmout řadu dalších eh, takovýchto aktů. A je třeba vzít v úvahu, že mezi lety 2017 a 2019 eh, se svět hluboce změnil. Nemohli bychom se zaměřit eh, na tu směrnici jako takovou, protože podle mě už nežijeme ve stejném světě. Ani pokud je o technologie, ani pokud je o služby. A já si myslím, že taková to multiplikace, množení prováděcích aktů nemůže být dobrou cestou. A druhá poznámka. Já jsem trochu překvapen, pořád tedy jde o formu, jakým způsobem postupujete. 13. června, ne, 13. března říkáte, že přijmete prováděcí akt. To je zhruba měsíc před koncem práce tohoto parlamentu. To mě opravdu velmi trápí. Máme pocit, že chcete, abychom se k tomu vůbec nevyjadřovali. Mám pocit, že toto opatření, když přijde do Evropského parlamentu, tak se prostě vypaří. A přitom je to velmi závažné opatření. A teď se vrátím k obsahu. Nejsou eh, ty akty které mění směrnici, přece jen eh, trochu spochybnitelné. Navíc je to opravdu velmi závažné rozhodnutí, které bude mít velké důsledky. Pokud jde o hlavní princip nařízení a aktů v přenesené pravomoci i prováděcích aktů, tak zde musí být vůčím principem technologická neutralita a vy tady nedodržujete. A to je opravdu závažná volba. Tady se nejedná o to, že bychom řekli, že třeba můžeme zvolit Wi-Fi a nakonec eh, se všechno vyvine jinak. To není pravda. To je prostě volba, která nás už jistým směrem nasměruje, protože zde eh, není interoperabilita eh, s technikami 5G. To znamená, že je zde volba technologie, která potlačuje tu technologii druhou. A to mě trápí o to více, že jsem neviděl žádné vaše studie dopadu nebo studie nákladů. A přitom to bude mít podstatné náklady a podstatné dopady jak na infrastruktury, tak na technologická řešení. Říkáte, ano, ale tyto technologie se snadno zavádějí. No, já nevím. Já jsem si nevšimnul, že by tato technologie byla nějak obzvlášť rozvinutá, pokud jde o bezpečnost silničního provozu. Neříkají to ani státy, ani zástupci průmyslu. Takže si myslím, že je to jednak předčasné rozhodnutí a navíc, když se podíváme na jednotlivé země, jednotlivé technologie, tak už to vůbec není zjevné. Je ten výkon stejný? Ne. Pokud eh, půjdeme tou vaší cestou, a vsadíme na Wi-Fi, tak z dlouhodobého hlediska se budeme muset držet technologií 3G, 4G. Takže zde není vůbec otázka koexistence dvou řešení, která vyžadují jinou infrastrukturu. Bude to lepší technologická volba z hlediska konkurenceschopnosti? No tak to zdaleka není jisté. Čína se tak rozhodně nerozhodla, naopak. To je věc, kterou bychom měli také vzít v úvahu. A ještě zajímavější je, že ve Spojených státech probíhala stejná diskuze, která se teď jednoznačně přiklání k 5G. A měli tam takovou zkušební fázi Wi-Fi a ta vůbec ehm, se neosvědčila. V této věci si tedy můžeme klást spoustu otázek. Jednak ohledně toho, že zde není technologická neutralita, že ta diskuze vůbec není jasná, pokud jde o zájmy jednotlivých stran. A poslední věc, a to už bude z mé strany vše, protože vím, že mluvím dlouze, ale všichni zdůrazňují, že je třeba rozvíjet a implementovat 5G v Evropě. Zdá se, že teď eh, po určité fázi váhání dochází k urychlení a to bychom měli vzít v úvahu. Nemyslíte si, že teď naopak eh, nás to bude odrazovat od implementace 5G, protože tady tím pádem úplně padne jedno pole působnosti, jedno pole využití 5G, protože pokud budu rozvíjet 5G pouze kvůli telekomunikacím, no tak to není totéž, jako kdyby to bylo také potřeba této oblasti. Takže já mám ten pocit, že je zde spousta důvodů, proč se zamyslet. Myslím si, že je to uspěchané, že to není v souladu s tím, co obvykle dělá komise a za těchto podmínek bude diskuze pokračovat, ale nezdá se mi přesvědčivé, že bychom se měli takto unáhleně rozhodovat. Děkuji, pane Rike. Já jsem se také zapsala na seznam řečníků za zelené. Nebudu opakovat to, co zde už zaznělo, ale k tomu postupu. Já nechápu komisi. Proč jste za námi nepřišli a neřekli nám tež před rokem? Právě o to jde, to je ta skutečná otázka. Jistě je dobře, že o tom hovoříme dnes, ale sami vidíte, že z hlediska postupu je na to trošku pozdě. Proč? Protože máme dva měsíce na to, abychom provedli kontrolu aktu v přenesené pravomoci. A buď tedy tady musíme vytvořit nějakou výjimku, anebo musíme dodržet pravidlo. A jako předsedkyně vám chci říci, že bude nutné, abychom k tomuto postupu přistoupili urychleně. Druhá věc. Já souhlasím s panem Riketem. Je zde spousta věcí, které pan Riket, který hovořil dlouze, řekl, ale má pravdu. Nicméně myslím si, že je zde jedna otázka, na kterou bychom měli upozornit. V tom dokumentu, který jste nám poslali v pátek minulý týden, říkáte, že technologie ITS 5G je už v Evropě rozvinuta. To píšete ve svém dokumentu a já bych konkrétně chtěla vědět, že je rozvinuta v Evropě, implementována v Evropě. Můžete nám říci, kde, kdo ji implementoval a jaké jsou výsledky? To je z mé strany vše. Slovo má pan Kol. Děkuji, paní předsedkyně. Posledy, když jsme mluvili no, eh, ve výboru na toto téma, tak jsem tady bohužel nebyl, ale slyšel jsem ten pojem technologická eh, neutralita, který tady padal často. Možní kolegové, kteří eh, používali argument technologické neutrality, dávám vám plně za pravdu. Samozřejmě technologická neutralita v politice pro nás velmi důležitá. Ale víte, co je stejně tak důležité, aby zavádění některých mm, projektů nebránili tím, že eh, se budeme zaměřovat jenom na tu nejnovější technologii. Jde o umožnění komunikace. Na jedné straně mezi vozidly, na druhé straně mezi infrastrukturou a vozidly. Tato komunikace má potenciál zvýšit bezpečnost silničního procesu. Také proto, že ehm, zavedením různých asistenčních systémů nebo také autonomního ehm, řízení. Je to, proto je to důležité. A neměli bychom ale stanovit standardy, ale kritéria, která by Eh, zajistili interoperabilitu a zpětnou kompatibilitu systémů. Novější technologie nebo generace novější technologie musí komunikovat s tou předchozí. Právě o to tady jde, aby každý systém byl s, eh, kompatibilní s jiným systémem, s, eh, s jiném vozidle, které je z jiného státu. Proto ty nové technologie, když by byly jenom v některých vozidlech a nebyly schopny, by schopny komunikovat s jinými vozidly, tak by to bylo k ničemu. Komise ve svém aktu navrhuje specifikace, které už dnes eh, ale eh, nebudou snou vést ke zvýšení bezpečnosti dnešního provozu. Nečekejme, máme 25 ehm, tisíc Eh, důvodů pro eh, to, a to je právě počet mrtvých na silnici každý rok. Pan Nintendo, máte slovo. Děkuji. Já chci, chci připojit k tomu, co právě řekl pan Koch. Musíme skutečně eh, rychle postupovat. Komise říká, že od roku 2000 mluvíme o CITS, kdy komise předložila strategii. Když to slyšíte dnes, poprvé jsme tady pod časovým tlakem komise. Náš mandát končí za dva měsíce. Už jsme o tom mluvili vícekrát. Teď eh, jsou k dispozici tedy konkrétní věci podniky potřebují právní jistotu, aby mohly investovat. Článek 33. Um, ehm, dává možnost komisi mm, také nové požadavky zavádět na základě nové technologie. Jde o to, abychom se netočili v kruhu vzhledem k technologické neutralitě, ale zajistili jistotu pro podniky, aby mohly investovat. Jde právě o mm, to komise říká, že jde o bezpečnost silničního provozu, bezpečně, větší bezpečnost, e, také bude emitováno méně CO2, protože musíme něco podniknout já osobně bych eh, řekl, že čím více bude předloženo právních aktů, kolegové se evidentně spokojí s vysvětlením komise, aby to rychle vstoupilo v platnost, tak Evropa bude mít celosvětově trošičku náskok před zbývá, ostatní konkurencí. Děkuji. E, paní Depre má slovo. Paní Derkunen, prosím. Dám vám slovo. E, děkuji, paní předsedkyně. Několik slov o technologické neutralitě. To už bylo řečeno několikrát, i komise mm, řekla, že není technologicky neutrální. Eh, je důležité, aby náš delegovaný akt byl v souladu s evropskou strategií ITS a proto je velmi důležité, aby tam byl, byla mm, plný hybridní komunikační mix od začátku. A jak řekla komise, není to technologicky neutrální, je to když se podíváme e, tak na to, tak je to e, považováno jenom za komunikaci 5G a vynechává jiné existující technologie služby. Například 3G, e, 4G. Měli bychom se držet naší linie, jak jsme řekli v naší strategii, v ruské strategii ICT. ITS. je velmi důležité, abych tam byla plná, plný hybridní komunikační mix od začátku. Ale vidím, že tady jsou různé názory na to mezi členy výboru. Děkuji, paní Merkelen. Paní Depre. Nemám dám slovo. Um, odpovědi na otázky. Směrnice je to ehm, mm, tento typ aktu ne. My jsme zastaralý tedy akt. Ehm, my jsme řešili eh, přístup datům v minulosti. Mm, máme hodně dat k dispozici v tomto rámci, mnoho startupů, mnoho mm, multimodálních informačních poskytovatelů, navigačních nástrojů, digitální eh, poskytovatel digitální map. To používají, to bylo už v roce 2010. Tak je to v dopravě i v jiných oblastech. Bylo to nejvíc nejvíce vstřícný a nejlepší jak eh, který jsem viděla. Vím, eh, jak parlament hodně k tomu přispěl. My jsme eh, se tehdy to posuzovali na silnicích. My díky parlamentu jsme řešili interakci s jinými druhy dopravy, ale chci se vrátit k té diskusi Ehm, jiné technologie versus 5G. Možná eh, si dáme tady na obrazovku tu eh, přehled. Vrátíme se také k tomu, co řekla paní Verkenen. My se neomezujeme tady na Wi-Fi. Naopak, Možná můžeme položit otázku, proč v tuto chvíli my nevíme žádný akt bez ohledu na to, co by se mohlo stát a jak v různých členských zemích. My se skutečně snažíme být trošku inteligentní. My chceme využívat Connecting Europe facility, různé piloty v jednotlivých členských zemích, které jsou stále větší. Sedm členských zemí má vyvíjí řešení s různými technologiemi. Jediná věc je, že v této fázi jsme nebyli schopni dokončit proces harmonizace pro 3G a 4G. Příští změna to pokryje. O tom není pochyb, o tom byste neměli pochybovat. Kolegové v členských zemích aktivně na tom pracují. Jak vidíte, Je to již naplánováno. 5G. To je také součást celého toho narrativu. Vrátíme se k akčnímu plánu 5G. jež jsme tvořili komplementaritem mezi různými technologiemi. Investujeme miliony do 5G. Abychom dostali jenom technologii, ne. Abychom byli schopni integrovat nový technologický vývoj a být schopni eh, poskytnout více řešení. To chceme, aby přišlo co nejdříve. Co bude obtížnější možná, já tady mám toto zařízení, které nemá 5G a Nyní by zařízení se měly vyrábět pro něco, co přijde později. Pokud by tomu tak bylo, tak bychom měli hodně klientů, kteří by žádali ty služby, vyžadovali ty služby a řešení, které ještě nejsou. Je tedy důvod čekat, anebo se dostáváme na konec procesu? Možná ano, Možná eh, dokončujeme tedy první fázi na konci tohoto projekt procesu. Byl čtyři roky na tom pracujeme a místo toho, abychom přišli okamžitě s delegovaným aktem, tak jsme se snažili zvýšit viditelnost dokumentu komise Evropské strategie na konci roku 2016. Vy jste k tomu zaujali stanovisko. My jsme to diskutovali. Není tomu tak dávno. budeme mít stejné služby z 5G? Možná ne. Možná budou pokročilejší. Je to problém? Ne, není. To je náš záměr integrovat. E, kompatibilita, to je problém. Ale neznamená to, že, a to řeknu znova, my jsme se rozhodli, že nebudeme dále čekat neomezit se na jednu jedinou technologii. Nemělo by to být tedy vnímáno jako mm, to, že ne, nebereme ohled na jiné technologie nebo volíme e, e, e nějakou konkurenci mezi technologiemi. Tady chci dodat, že neřešíme tady e, spektrum, frekvence tedy. To není součástí mandátu směrnice ITS. My se díváme na to, jak zajistit přístup k frekvencím jiné, aby to nebylo eh, tedy narušeno delegovaným nařízením. Článek 33 chci zopakovat, jsme tedy otevřeni všem technologiím. Chceme být co nejvíce odolní, abychom mohli věci integrovat co nejdříve. Bude tady trošku analýzy, diskusí. A to je také ve vztahu k expertní skupině, kde žádáte, aby byly otevřená nejenom těm, kdo nyní jsou v té pozici. Kde je ten vývoj tedy? V řadě členských zemí. Asi vám musím říct, že eh, díky mechanismu Connecting Europe klademe velký důraz na členské státy, abychom, aby te, to bylo nasazováno harmonizovaně. Hodně tedy aktivit proběhlo. Mnoho těch technických specifikací, které vidíte, jsou nejenom našimi vlastními výsledky, byly vyvinuty s pomocí a expertízou kolegů, kteří um, spravují ty piloty to v 16 členských zemích. Takže to říkám, protože chvíle, kdy jsme stanovali ty harmonizovaná pravidla, tak e, se to začne nasazovat velice rychle. Tedy věřte tomu, že tady je skutečně e, významný základ toho našeho přístupu. Paní Depre, prosím vás, můžete nám říci, proč nejmenujete ty státy? Já to klidně udělám. Spolupracujeme s Německem. Celá západní, severně jižní Evropa je součástí té platformy. 16 členských zemích a pět dalších zemí participuje té, na této platformě. Británie, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Itálie, Slovinsko, Rakousko, Švýcarsko je přidruženo. Česká republika, Německo, Nizozemí, Belgie, Maďarsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Nový Zéland. Um, Řeknete nám radši, kdo tam není, to bude rychlejší. Ve východní části Evropy jsou stále některé členské státy, které připravují své členství. A na závěr tedy ten non-paper. My jsme vám poslali informace a není to sdělení, není to komunikace tedy eh, komise. až bude k dispozici ten delegovaný akt, tak to oficiálně dostane parlament. Děkuji vám. Madame Depré. To... Děkuji, paní Depré. Takže nám potvrdíte, že před tím aktem eh, přeneseme pravomoci 13. Eh, března tedy. Paní Meissner, máte slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Já eh, budu také hovořit stručně. Před deseti lety by si asi nikdo nedokázal představit, že vůbec dnes budeme hovořit o takovémto tématu, že bychom mohli zavádět větší bezpečnost díky technologiím. Před deseti lety bychom to považovali za sci-fi a nyní je to realitou. Co se týče technologické neutrality, já jsem většinou pro, pokud takové technologie jsou k dispozici, například dekarbonizace. Eh, tam říkám ano, samozřejmě máme eh, auta na vodík, auta na eh, biogas a tak dále. Samozřejmě tam mohou jezdit, tam potřebujeme neutralitu. Ale pokud máme pouze jednu jedinou technologii, která je použitelná, tak nemůžeme úplně hovořit o neutralitě. Myslím si, že tady správné postupovat a dávat pozor na to, abychom mohli pos- posléze zapracovat 5G. Já už jsem říkala předem, když si zamyslíme nad tím, jak e, stále vlastně se zrychluje technologický pokrok, tak já věřím, že to bude možné. Eh, to zapracovat. A Izmaeli, ty si říkal, že nechceš dosáhnout nějaké smíšené situace. Ano, samozřejmě pro eh, tu bezpečnou situaci by bylo dobré, kdyby všechna auta spolu mohla komunikovat, ale já se bojím, že to nikdy nebude úplně stoprocentně takhle já vím, že je řada lidí, kteří jsou velmi skeptičtí, kteří prostě nechtějí jezdit auty, která přenášejí data. Eh, ani bychom je neměli asi nutit k tomu, aby takto jezdili těmito automobily, aby vlastně zapadli do systému. Eh, samozřejmě eh, existují pochybnosti, samozřejmě by bylo dobré, kdybychom měli více technologií, tak abychom dosáhli technologice neutrality, ale myslím si, že Doposud to vždycky bylo dobré, že komise nás eh, tedy udržovala v obraze. Já se těším na eh, příští eh, dokument a věřím, že dosáhneme schody, i když vlastně už máme jenom měsíc čas. Děkuji, paní Meissner. A poslední otázka, pan Bim Banderkam, velmi stručně. Děkuji. Děkuji. Paní předsedkyně, musíme dávat pozor na to, aby samozřejmě nedošlo k nějakému sporu mezi tedy eh, různými tábory. Komise řekla, že by podpořila, aby, byl, aby vznikly nebo vyvíjely se nové technologie a já teď záměrně nejmenuji 5G, Článek 33 bude muset být uspůsoben tak, aby všichni přesně věděli, jak rychle, jaké metody, jaké expertní skupiny e, se tou budou věnovat při zavádění nových technologií. Zatím se ale neslyšel žádnou odpověď. Komise, mohli byste prosím odpovědět na tuto otázku? Ano, už jsme to řekli, ale řeknu to znovu. Komise je plně přesvědčena o tom, že 5G sehraje důležitou roli, my ji podporujeme, ale nemůžeme předpovídat budoucnost. Nemůžeme říci, kdy přesně bude k dispozici. Nemůžeme dnes říci, pro jaké služby se bude využívat. Takže máme tu doložku o přeskumu eh, delegovaného aktu a ta říká, že jsme připraveni na to, že lidé budou eh, chtít měnit nařízení a komise tedy potom přeskoumá tu složku bez jakéhokoliv prodlení. Samozřejmě v tuto chvíli nevíme, jakou složku dostaneme, kdy je dostaneme, ale co můžeme udělat, co jsme vždycky dělali, můžeme říci, že to budeme analyzovat bez prodlení, bez nějakého neodůvodněného prodlení. Nejdéle za dva měsíce předložíme tuhle složku expertní skupině, to už jsme řekli jasně. E, tam budou zastoupeni všichni relevantní stakeholdři, jak z vládní, tak e, soukromé sféry a Ještě jednu věc, kterou jste zatím neviděli, ale snažíme se tedy stanovit e, konkrétní časový termín pro to, za jak rychle by měla proběhnout ta původní iniciální analýza ale v tuto chvíli nepředjímejme rozhodnutí nebo rozhodování, protože zatím vůbec nevíme, o čem se bude rozhodovat. A kromě toho tady ještě máme jakýsi právní e, spor, protože prav, e, směrnice má právo iniciativy, nemůžeme předjímat své vlastní rozhodnutí, pokud vůbec nevíme, o čem budeme rozhodovat. Takže co ale udělat můžeme, k čemu jsme se zavázali, je, že budeme otevření opakovaně říkáme, že věříme, že tato technologie přijde, že bude mít důležitou roli a ve chvíli, kdy tedy bude k dispozici, tak se ji budeme bez neodůvodněného nějakého eh, prodlení věnovat. To je vše, co vám v tuto chvíli mohu říci. Merci à la commission. Děkuji komisi za tyto informace, děkuji za to, že jste si na nás udělali čas a že jste také vysvětlili řešení a rozhodnutí, která si někdy zasloužila vysvětlení. Já teď eh, prosím poslance, aby tedy zůstali a bez dalších odkladů vás upozorním, že budeme pokračovat v zasedání, ale za zavřenými dveřmi. Takže prosím všechny, kteří sem nepatří, aby opustili sál. Vous dire que la réunion officielle est terminée. Parce que...